Hello everyone and good evening. Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte. I když vás vidím ráda, eh, doufám, eh, že se z tohoto nestane úplně strelice ve Štrasburku. Eh, není to na nás, je to kvůli velkému vytížení danému prací, která přichází z komise. Tak, podívejme se na to. Nemáte-li námitky eh, vůči dnešnímu podařu jednání, tak bude schválen. Tak, eh, budeme eh, hlasovat a několik dalších věcí a proto se budeme muset sejít 25. října ve čtvrtek ve Štrasburku na mimořádném zasedání od 8.30, za to se také omlouvám odpolední eh, zasedání 18. října, eh, kterou, které jsme měli jako rezervu, eh, to bude zrušeno. Ranní zasedání bude, proběhne podle plánu, návrh dostanete včas. Ve složkách máte zprávu z delegace našeho výboru do francouzských Alp, Savoy a Isère a zkoumali tam dopad výskytu vlků. Mise proběhla 12. a 13. července. Dnes máme na zasedání 20 jazyků. Děkuji tlumočníkům a, složky máte k dispozici elektronicky a zasedání přenášíme po internetu. Také jste obdrželi zápisy eh, ze zasedání 20. a 21. června a 28. června. Nemáte-li námitky nebo nepodáte-li je do konce zasedání, zápisy budou považovány za schválené. A teď, pokud jde o probíhající meziinstitucionální vyjednávání, k tématu eh, mechanismu civilní eh, ochrany eh, v unijní, Unie. Proběhl první neformální dialog 4. září. Došlo tedy k výměně názoru o nejpolitičtějších otázkách v této věci. Navzdory zásadním rozdílům mezi stanovisky Rady a parlamentu proběhly rozhovory v konstruktivní atmosféře a obě strany vyjádřily své přání ukončit vyjednávání ještě za rakouského předsednictví k eh, souboru Evropské civilní ochrany spoluzákonodárce rozhodl, že eh, rozhovory budou pokračovat na technické úrovni, abychom eh, vydláždili cestu ke kompromisu, který bude předložen na příštím dialogu a to znamená příští týden v pondělí 8. Doufám, že pro vás budu mít lepší zprávy, protože v této fázi se zdá, že rada se k našim stanoviskům k eh, mechanismu eh, civilní ochrany eh, Unie staví poměrně tvrdohlavě. Tak a dnes první legislativní věc na našem programu. a Jedná se vytvoření, o vytvoření programu Invest EU. A máme tady zpravodaje pana Beleta, kterému bez prodlení dám slovo. Ivo. Děkuji. Paní předsedkyně, Jak víte, InvestEU je následníkem EFSI, ale zároveň je to mnohem více než EFSI. Samozřejmě, eh, my jsme na tomto výboru eh, učinili zásadní příspěvek, i když hlavními výbory jsou v této věci eh, výbor hospodářský a výbor pro rozpočet. My dáváme stanovisko stejně tak jako Envy, Energy a Cult v rámci pravidla 53. Já bych eh, eh, se tady chtěl zaměřit na eh, ty stránky, které souvisejí s životním prostředí, respektive s kompetencemi našeho výboru. K dispozici je několik finančních nástrojů v rámci různých programů, které běží současně vedle sebe. Dávám příklady. Příklady si můžete přečíst v příloze k návrhu komise. Za prvé, eh, nástroj k financování eh, přírodního kapitálu a druhé je eh, <clears throat> v rámci programu LIFE financování téhož eh, a potom tady ještě je program COSME. Čili máme spoustu různých instrumentů, které běží současně a InvestEU má eh, za cíl tyto programy integrovat, což samozřejmě je stěhodný cíl, jejž podporujeme. Nicméně jedná se o dalekosáhlou reformu. Hlavní část tohoto návrhu eh, samozřejmě se zaměřuje na fond InvestEU, který může eh, eh, poskytovat záruky na financování projektů. Máme tady eh, čtyři různé oblasti, trvale udržitelnou infrastrukturu 11 miliard, výzkum, vývoj a digitalizace 11 miliard, malé a střední podniky také 11 miliard a poslední, no v neposlední řadě sociální investice a dovednosti 4 miliardy. jak už jsem říkal, a k tomu ustrojení a e, řízení. Tak e, v rámci EFSI toto bylo v ruku EIB, ale e, Invest EU, tak u toho se předpokládá, že tam se bude spolupracovat také s podpůrnými rozvojovými bankami na národní a regionální úrovni, takže to je podstatná změna. A jak už jsem říkal na začátku, Chtěli bychom se záměrně zaměř, eh, zaměřit na věci, eh, které jsou eh, srdci našeho výboru blízké. A věci, které se týkají mm, řízení a zprávy fondu nechat na kolegy z rozpočtu a z ekonu. Nicméně jako parlament chceme každopádně být zapojeni do tohoto procesu, takže Ať už to eh, řízení nakonec eh, bude vypadat jakkoliv a zástupce komise je přítomen v této místnosti, tak eh, samozřejmě parlament musí být do procesu zapojen. Nechci zacházet do podrobností a zaměřím se na tři věci, které nám leží na srdci. Za prvé trvalá udržitelnost ve všech těch investičních fondech, takže je třeba přeskoumávat trvalou udržitelnost a dělat všechno trvalé udržitelné potom je to mainstreaming klimatických otázek a potom uhlíkové inovace. Tak za prvé ta kritéria přípravy na trvalou udržitelnost. My velice vítáme návrh komise, zejména a to zaměření na trvalou udržitelnost, ale chtěli bychom, aby komise přijala konkrétní minimální požadavky na trvalou udržitelnost pro veškeré ty oblasti a nejenom kvůli infrastruktuře, ne, nejenom pro infrastrukturu. Komise tam eh, předpokládá, že tam to bude extenzivní, ale my chceme, aby eh, tady byly minimální požadavky na trvalou udržitelnost u všech těch eh, politických oblastí v rámci Invest EU. To je věc, která je opravdu ehm, fundamentální pro Envy a proto to chci dát do toho stanoviska. Hm. Evropská komise, a to chci zmínit kolegové, předpokládá se výjimkou pro menší projekty, které budou definovány eh, v rámci aktu přenesené pravomoci. Pokud jde eh, tedy o ten přeskum eh, trvalé udržitelnosti, tak když už jsem tohle řekl, tak druhá důležitá věc je, aby se z klimatických odázek udělal udělal hlavní, udělal hlavní záležitost. Je to v souladu s stanoviskem z 30. května minulého roku o víceletém finančním rámci. Už tam eh, jsme eh, se rozhodli pro ambicioznější výdaje ve prospěch klimatu. Navrhovali jsme tady 35% cíl v rámci InvestEU. V souvislosti s tímto eh, ambicioznějším cílem bychom také eh, chtěli zavést spolehlivé metody sledování toho stávajícího procesu. V těch probíhajících programech, v tom stávajícím víceletém finančním rámci, eh, se nedosahuje ani ten 20% cíl výdajů na tuto oblast. A to jsme si nevymysleli tohle číslo, eh, tohle eh, skonstatoval účetní dvůr ve své zprávě z července minulého roku. To znamená, že eh, k tomu novému 35% cílu, cíli důrazu na klimatické otázky chceme ještě dodat spolehlivé metody sledování. Chtěl bych k tomu také ještě dodat, že jsem podal pozměňovací návrh, aby bylo jasné, že chceme eh, separátní eh, eh, separátně sledovat klimatické otázky a další ekologické věci, aby, aby, to, aby se dalo odlišit. Ty ekologické cíle, abychom je mohli rozlišit, když nám pro nás jsou tak důležité. Takže po těchto dvou eh, věcech bych ještě zmínil třetí věc, kolegové, a sice investice do eh, efektivního využívání energií a obnovitelných zdrojů energie eh, samozřejmě stoupají, ale jsme konfrontováni s nízkou uhlíkovou průmyslovou výrobou a její problematikou. My samozřejmě ji chceme podpořit prostřednictvím jednotlivých projektů v rámci tohoto fondu InvestEU. konkrétnější, eh, byly by to konkrétní projekty s mm, vyšší rizikovostí, než eh, obecně eh, přijme trh. Chceme tedy navrhovat investice do těch nízkouhlíkových projektů a je, myslíme, že je třeba <clears throat> se na ně zaměřit, abychom urychlili dekarbonizaci průmyslu. Proto chceme, aby konvise eh, definovala průmyslové projekty společného zájmu společně se zainteresovanými stranami ze strany průmyslu. Aby oni také eh, mohli eh, se dostat k finanční podpoře z tohoto fondu Invest EU. Nechceme to uspěchat. Chceme postupovat obezřetně u těch eh, průmyslových projektů, pokud jde eh, o eh, ty Prahy u kritérií přípustnosti, tak bychom nezabránili nějakému postupnému pokroku. Protože když hovoříme o průmyslových projektech a nastavíme ten práh příliš vysoko na začátku, tak už vylučujeme určité projekty, které by mohly být eh, zvoleny v nějakém dlouhodobějším nebo střednědobějším horizontu, protože průlomy eh, se nedějí na eh, začátku ani nepřicházejí přes noc. Chtěli bychom podpořit postupný pokrok v rámci EU, abychom tedy podpořili další inovace. To jsou tedy ty hlavní věci k pozměňovacím návrhům, které chceme předložit. Samozřejmě Eh, souhlasíme s tou hlavní linií návrhu komise, ale ale eh, eh, chtěli bychom vaši podporu pro ten přeskum trvalé udržitelnosti a pro to sledování a potom pro ten klimatický mainstreaming a potom ty průmyslové projekty s vyšší rizikovosti, ty bychom také chtěli Eh, podpořit v rámci toho nového projektu Invest EU, no fondu Invest EU. Takže eh, toť od nás vše a těšíme se na podněty od stínových zpravodajů. Děkuji, pane Belete. A teď stínový zpravodajé. Za prvé pan gramatika Kis. Paní předsedkyně, Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych eh, poděkoval panu Beletovi za jeho text. Pozměňovací návrhy, které předloží, mají za cíl text ještě dále vylepšit. Autor stanoviska také zapracoval veškeré povinnosti, které na sebe vzala Evropa v rámci dohody z Paříže. Pokud chceme zůstat u 30 pro výdaje, které souvisí s oblastí klimatu v rámci celého rozpočtu EU, pak musíme skutečně být v mnohem ambicioznější, než jak tomu nyní je Evropská komise při plánování programu InvestEU. Není možné, aby se to týkalo pouze infrastruktur. Je třeba, aby se to skutečně týkalo všech čtyř oblastí, které navrhuje pan zpravodaj. Co se týče výdajů na klima, ty musí být pokryty programem InvestEU v celé výši, tak jak to navrhuje pan zpravodaj. Které to jsou oblasti? Udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky, ale také sociální investice a dovednosti. To je, myslím, velmi důležitý první krok, paní předsedkyně. Ale musíme být na pozoru, musíme být velice pozorní, co se týče těch čtyř, to, čtyř oblastí pilířů. Musíme tam mít zcela jasné pokyny pro to, které věci chceme financovat, například v oblasti výzkumu a inovace. Zde bychom mohli podpořit i projekty, které vyvíjí novou generaci baterií. Takovéto projekty by mohly být ze 100% financovány pomocí tohoto nového programu. To by bylo, myslím, velice dobré, zejména pro ostrovy, které, na které nesmíme zapomínat. Co se týče malých a středních podniků, tady je příspěvek z InvestEU opravdu značný. Víme, že se malým a středním podnikům zatím nevědujeme dostatečně. V některých zemích je bankovní sektor ještě v krizi a trpí tím právě malé a střední podniky. A proto je důležité, a to bych rád zdůraznil, abychom nastavili pro tyto malé a střední podniky skutečně podniky skutečně dobré podmínky. Na trhu není vě- situace příliš dobré, do, dobrá, dochází tam k různému zkreslení a tady je právě důležité, aby přišel program InvestEU a pomohl malým a středním podnikům. A poslední záležitost, sociální investice, ty by měly jít ku prospěchu zejména těch regionů, které mají průmysl vysoce náročný na CO2. Tak to bychom se měli připravit na novou dobu. Jistě si všichni přejeme sledovat stejné cíle, totiž bojovat proti změnám klimatu a znečištění našeho životního prostředí což ovcem nesmí vést k tomu, že bychom některé pracovníky ekonomicky vylučovali. Děkuji. Děkuji vám. Teď má slovo pan Federli. Thank you so much. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat Ivu Beletovi za odvedenou práci na této zprávě. Mé prvotní poznámky se v podstatě drží linie komise. Řekl bych, že pan Belet jsem zavedl několik eh, aspektů, které ten návrh posilují. Zejména rád vidím ty větší ambice, co se týče investic do klimatu. Rád bych se zaměřil na to, zda bychom to mohli ještě dále posilnit, třeba prostřednictvím všech čtyř součástí tohoto programu, aby všechny pracovali stejným směrem. Je rovněž velice důležité, abychom zajistili, že investice do klimatu, respektive peníze na ně, se nestanou takovým eh, vánočním stromkem pro všechny jednotlivé různé strany a frakce. Musí to být především investiční nástroj, který se bude zaměřovat na náš příspěvek vůči ochraně klimatu. Vnímám také velkou výhodu v harmonizaci těchto čtyř kvalitních nástrojů. Možná nám to pomůže omezit administrativu a usnadní to investorům aplikovat fondy, které máme k dispozici. Takže myslím si, že vlastně zajišťujeme, že lépe využijeme disponibilní peníze. Jak řekl pan Belet, je i podle mě velice důležité, aby kritéria na měření klimatických kontribucí sledovaly mezinárodní standardy. Musíme být schopni hodnotit naši vlastní politiku, musíme být schopni zhodnotit, zda se naše politika ubírá tím směrem, jakým chceme, aby se ubírala, a za tím účelem potřebujeme řádné nástroje, které nám umožní sledovat, kam se investice eh, kde se investice používají a zda přispívají k ochraně klimatu. Jedna věc, o kterou si dělám tak trošku obavy a rád bych se tady zeptal komise, eh, na to, proč tu pozici představili, protože tedy fond EFSI spadal pod EIB. A to byl jasný signál toho, že hovoříme o biznisu a investicích. A teď komise tyto pravomoci dává do rukou sama sobě. Komise proto má jistě dobré důvody, ale přesto bych se jí rád zeptal, proč mění ty pravomoce takovýmto způsobem. Dokud nebudu přesvědčen o něčem jiném, jsem přesvědčen o tom, že by i nadále tento program měl spadat do pravomoci EIB. E, musíme zajistit, že pozměňovací návrhy, které předložíme, budou v plně v kompetenci Envy, protože výboru na tomto spolupracuje celá řada. E, nesmíme se nechat zlákat e, a začít přispívat do té oblasti governance, musíme se držet naše, našich tématů. Eh, takže prosím tu otázku na komisi. Děkuji vám. Paní Višněvská. Eh, děkuji, bar- Děkuji vám, hm, paní eh, předsedkyně. Milé kolegyně a kolegové. Program InvestEU, který navrhuje komise, může být účinnou eh, metodou k podpoře investic v jednotlivých zemí EU. Ty eh, eh, přidělené prostředky samy o sobě nejsou veliké, ale jestli opravdu mm, podnítí soukromé investice ve výši několika set miliard eur, tak ten program budeme moci nazývat velkým Eh, úspěchem. Jako výbor pro ochranu životního prostředí se samozřejmě zaměřujeme na věci eh, z naší pravomoci a na prvním místě eh, jsou tady klimatické otázky. Komise navrhuje, aby až 50 prostředků vydávaných v rámci vyvážené infrastruktury bylo zaměřeno dosahování klimatických cílů politiky Unie. To je vysoký práh a já s tím spojuji několik obav. Spousta toho totiž závisí, závisí na tom, jak definujeme cíle klimatické eh, politiky. Zúžení eh, toho přístupu může vést k tomu, že za prvé eh, část prostředků nebude využita a za druhé prostředky možná nebudou rozložené rovnoměrně po celé Unii. Dnes víme, že některé země jsou mnohem pokročilejší, pokud jde o energetickou transformaci, než jiné proto bych byla pro širší e, přístup k tomu tématu. Podle mě, navzdory e, e, zjevný, tedy vedle zjevných aspektů, jako je snížení emisí či přizpůsobení se klimatickým změnám, bychom se měli také zahrnovat aspekty související se sociálními náklady transformace. Nevím, jestli eh, eh, eh, znáte studii Joint Research Center starou několik měsíců o výzvách pro hornické regiony v Unii. V této studii se významně varuje, že ambiciozní klimatická politika znamená značnou ztrátu konkurenceschopnosti tradičních regionů Eh, hornických a, a mm, znamená to také ztrátu eh, mm, pracovních míst. Investice do těchto regionů, podpora a do eh, těch mm, důlých regionů, to je také podstatné. Tedy a, a musí být hlavnou platformou podporu právě, podpory právě pro tyto regiony. Hodně se o těchto regionech mluví, ale nedělá se toho pro nich eh, přímo. Pan Lege eh, Belet si správně všiml, eh, že struktura řízení fondu by měla zůstat v gesci příslušných výborů, to znamená ekonu a rozpočtu, ale ale jedna věc, která s tímto eh, souvisí, eh, té se musíme dotknout. My eh, v návrhu komise zmizela vedoucí role Evropské investiční banky. Já si myslím, že tato investiční banka by měla být hlavní, investic, hlavní institucí, která bude alokovat prostředky ze třech důvodů. Za prvé, za prvé má obrovské zkušenosti v těchto věcech. Za, za druhé, Eh, je povinna naplňovat eh, politiku Evropské unie a za třetí, a to je podle mě klíčové, působí ve všech členských eh, státech EU. Mám totiž obavy, že aby ty prostředky byly opravdu rozdělené spravedlivě s přihlednutím k zeměpisné rovnováze a různorodým potřebám eh, regionu. Proto si myslím, že Evropská investiční banka by měla být hlavní institucí eh, přidělující eh, prostředky. Vzhledem k tomu, že Evropská investiční banka sama již přijala ambiciozní ekologickou politiku, mm, myslím, že bychom s tím neměli mít problém. Děkuji panu Beletovi za dobrou spolupráci. Děkuji. Thank you very much. No, Děkuji, teď má slovo pan Ekut. Děkuji, já budu velice stručný. V první řadě mi dovolte poděkovat. Aha, tak Nils říká, ať nejsem stručný. Dobře, tak eh, to řeknu celé, mám jenom dvě stránky. Chci poděkovat eh, panu Beletovi za, řekl bych, eh, vylepšení toho návrhu, tak jak je tedy teď z návrhu zpravodaje. Je zde několik témat, která musíme řešit a řekl bych, že pan Belet to dělá. V první řadě podíváme-li se na ta čtyři okénka v tom návrhu Invest EU, komise navrhuje, že klimaticky, klimatické hledisko by mělo být pouze v jednom tom okénku, což je krok zpět od návrhu EFSI, kde máme velice široký rámec, kde vlastně všechny ty investice tím musí projít. Takže toto je krok zpět a velice mě překvapuje, že komise něco takového dělá. Není to v souladu s tím, co hlásají eh, v rámci vyjednávání například o EFSI, ale jsem rád, že pan zpravodaj navrhuje, aby eh, toto probíhalo ve všech čtyřech eh, sekcích toho programu, což my samozřejmě podporujeme. Takže tady ta klimatická kontrola, Eh, což znamená, že tedy investice by neměly jít proti klimatickým cílům, které si sami stanovujeme. Ale pak je tady samozřejmě také cíl, který se týká investic, které nám pomáhají naplňovat naše klimatické cíle. A tady pan zpravodaj posiluje návrh komise. A já bych řekl, že i my předložíme určité pozměňovací návrhy, které tu laťku ještě o něco navýší oproti návrhu zpravodaje, ale Každopádně vítáme, že pan zpravodaj toto reflektuje a vylepšuje návrh komise. Samozřejmě nás by překvapilo, kdybyste to neudělal, takže my to ještě trošičku vylepšíme. Eh, jenom jedna poznámečka na okraj. Já vím, že pan zpravodaj se snaží přidržet pouze kompetencí NV, ale já si myslím, že musíme všeobecně dbát také toho posunu, který vidíme v investicích obecně, tedy že se posouváme od veřejného zájmu k těm PPP, tedy soukromně veřejným partnerstvím což je trend, který vidíme v rámci EFSI, ale chceme zajistit, že e, zohledníme některé problémy, které s tím jsou. V první řadě tyto investice, e, tedy ta veřejná část, tedy vlády, berou, riziko, berou na sebe riziko, když se něco stane špatně. Tedy to dělají ty veřejné peníze a pokud je nějaký zisk, tak, je, tak z něj většinou požívají, mají požitek soukromé strany. A musíme zajistit, aby takto už to dále nefungovalo. Samozřejmě řešila se úplně stejná otázka v rámci EFSI a musíme to vyřešit i zde. A nakonec, Eh, například zejména v oblasti infrastruktury stále máme mnoho otázek, kde je velice složité vlastně vidět ten soukromý zájem bude nějaká, najde se vůbec nějaká soukromá strana, která do něčeho takového bude chtít investovat, protože vlastně na tom nejde generovat pořádný zisk, ale je ve veřejném zájmu, aby ty projekty proběhly. A e, to je potřeba podporovat. E, to nebezpečí, že ty projekty takzvaně spadnou pod stůl, tady je, zejména u těch PPP, u těch veřejně soukromých projektů a i na to budeme dbát v rámci našich pozměňovacích návrhů. Obecně za to ale podporujeme linie pana zpravodaje. Jak říkám, pouze ji dále posílíme. Děkuji vám. A to byla tedy ta stručná verze. Ano, to byla ta stručná verze. Aha, jo, děkujeme, my si toho velmi vážíme, pane Ekute. Paní Schreier Pěrik. Děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma týdny eh, jsme měli pracovní návštěvu eh, s komisí Entvia eh, v Nizozemsku. Kolegové tam byli, bylo to v Herlandu tam je ten velký problém, že eh, lidé v eh, podnicích už dlouho investují do eh, životního prostředí, do klimatu a stojí to strašně peněz, ale jak se dostat k těm prostředkům? My máme prostředky z EFSI, hovoříme o FELA a o dalších programech, o cirkulární ekonomice, o klimatických cílích, ale jak se k tomu dostat? Na to se eh, ptají ty podniky. Takže jsem rád, že se o tom eh, teď bavíme. Pokud je o eh, Evropskou investiční banku, tak to je určitě dobře, že se do toho zapojuje. Ovšem nejdůležitější je, aby eh, tohle se opravdu rychle implementovalo. Já si myslím, že nelze, abychom ještě léta čekali. Už eh, spoustu let to děláme eh, a teď se musíme konečně k tomu dostaneme. Chybí mi tady jedna věc, a sice veřejné zdraví. My jsme eh, v Nizozemsku eh, už v roce 2024 si přijeli cíl, že se eh, zbavíme veškerého asbestu a za posledních léta um, um, um, umřela celá řada tedy e, umřeli tisíce lidí na rakovinu způsobenou asbestem a počítá, že to bude, počítáme, že to bude dalších 15 e, tisíc e, lidí. Čili my potřebujeme vyndat asbest, pokryt všechno slunečními panely. Jak říká komisař Anidiokatis, k tomu je třeba se teď okamžitě dostat a potom budeme mít obrovský úspěch. Děkuji. Einen. Děkuji, pan Leinen. Auch ich kann den Bericht von... Ano, já mohu pochválit text a zmiňuje tam ty klíčové oblasti. Mám otázku. Pokud má probíhat to ověření udržitelnosti a pokud proběhne a dopadne negativně, v takovémto případě budou ty projekty z programu výjimuty, nebo je to pouze jakási linie, ale mm, které se nikdo není povinen držet. Dále souhlasím s tím, že je třeba podporovat strategické projekty. V oblasti surovinového průmyslu máme E, otázku breakthrough technologií, které vlastně se dokážou vyhnout CO2, týká se to ocely, cementu a chemického průmyslu. To je téma pro příští desetiletí a proto by se ty peníze měly vynaložit na takovéto věci. A dále u toho starého programu často zaznívala i kritika, že jsou vlastně podporovány projekty, které by bez tak vznikly, i kdyby ten program, ten fond neexistoval, že vlastně to nepodporuje nějaké nové projekty. A proto se ptám komise, že v tomto případě bude lépe schopna vyřadit to, co je skutečně nové, abychom se vyhnuli nebezpečí, že v podstatě budeme zadarmo poskytovat peníze pro ty projekty, které by vznikly i bez takovéto podpory. Děkuji. Chce vystoupit ještě někdo? Pokud ne, tak má slovo paní Geoger z komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komise velice pečlivě sleduje eh, stanovisko tohoto výboru k programu InvestEU Aktuálně zde nemohu komentovat eh, všeobecné navýšení klimatických cílů pro celý víceletý finanční rámec. To bude předmětem všeobecné diskuse o víceletém finančním rámci, ale co se týká toho navýšení navrhovaném panem zpravodajem, eh, co se týče tedy toho cíle udržitelné infrastruktury v rámci celkového programu InvestEU, Komise je toho názoru, že navýšení na 35% by představovalo obrovskou výzvu, protože eh, akce v rámci těch tří dalších okýnek, tedy eh, vývoj, technologie, digitalizace, sociální aspekt a malé a střední podniky, tam by byly jen malé příležitosti pro podporu klimatických investic a tím pádem by to celé musela utáhnout ta udržitelná infrastruktura. Co se týká metodiky pro sledování klimatu, to tady také zaznělo, zde komise vytvoří pracovní skupinu pro sledování klimatu a zahájí jednání s implementačními partnery v příštím měsíci. Takže ta metodika bude založena na mezinárodních standardech a na metodice EIB. Co se týká eh, té podoby pokynů komise v rámci té metodiky, bereme na vědomí názor tohoto výboru, že by se mělo jednat o delegovaný akt, ale jsem si jistá, že i toto bude součástí eh, celkových těch vyjednávání. Co se týká otázek ohledně governance a změn v aktuálním programu FC, FC nespadal do EIB. FC byl spouštěn EIB jakožto exkluzivním implementačním partnerem a komise se rozhodla, že pro Invest EU chce otevřít tuto možnost záruk i pro další implementační partnery, jako třeba EBRD e a nebo pro Banku Rady Evropy, kteří mají zkušenosti se sociálními investicemi a také národním investičním bankám. Důvod proto je ten, že chceme, aby InvestEU byl program prospěšný pro všechny regiony, aby byly odstraněny všechny nerovnováhy. Chceme, aby InvestEU byl ještě regionálnější program, než jakým je aktuálně EFSI. Například chceme podporovat malé projekty, které mohou řešit národní investiční banky, které EIB dnes vlastně neřeší. Takže chceme otevřít přístup k této záruce a to znamená také to, že komise tam musí být více přítomna jakožto jakýsi moderátor vůči několika různým implementačním partnerům. Tolik tedy k té změně. Děkuji. Ano, děkujeme. Teď má slovo pan Pelet na závěr. Thanks very much. Jo, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji všem eh, kolegům eh, za eh, připomínky. Schrnu to tady následovně. Přeskum a trvalé udržitelnosti, nebo ten příprava na trvalou udržitelnost. Už teď je dohoda, že chceme, aby tohle bylo přítomné ve všech těch čtyřech oblastech. Jak říkal pan Fedley, tohle samozřejmě je jeden ze základních aspektů eh, celého toho nového nástroje. Má se eh, redukovat byrokratická zátěž. Pro malé a střední podniky tohle je jedna z nejdůležitějších věcí eh, v této změně. Já myslím, že na tom se shodneme. Komise prostě předkládá argumenty, proč si zvolila další přístup. O tom ještě budeme muset hovořit pokud, eh, jestli jsou ty argumenty komise dostatečně eh, dostatečným ujištěním, nebo jestli se mm, shodneme ještě na, nějaké, na nějakých dalších pozměňovacích návrzích ohledně řízení InvestEU, to je samozřejmě důležitá věc. Potom další věci, eh, kolega Gramatika, Kis a paní Višněvská hovořili o sociální rozměru. To je pro nás samozřejmě také důležitá věc. Nejedná se o tu, ten největší, největší záležitost ve fondu, ale určitě se na to také musíme zaměřit. Musíme tady nalézt schodu, abychom potrhli, že tento aspekt je důležitý. Pan Leinen hovořil o tom prvku přípravy na trvalou udržitelnost, o tom, jestli je to tvrdé, tvrdé nebo měkké kritérium. I já si myslím, že to je zcela tvrdé kritérium, formální kritérium nelze eh, je přehlížet jeho nesplnění. Tohle je kritérium, které samozřejmě je třeba dodržet. Ne neformální kritérium, které by šlo nějak obejít. Myslím si, že budeme schopni se dohodnout, že tohle musí být tvrdé kritérium, které je třeba respektovat. Paní Šaje Pírik hovořila o, zdravotnických projektech, tak eh, Já si myslím, eh, že tohle by mohly být projekty v rámci toho druhého, té druhé skupiny, takže se těším na návrhy eh, eh, pozměňovacích návrhů paní Šrajer. Každopádně děkuji vám za spolupráci. Skvěle. já vám také děkuji všem. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 9. října v 11 hodin a hlasovat budeme 12. listopadu na Envy. A teď můžeme přejít k <clears throat> hlasování. Doufám, že jste si připravili kartičky. So the first vote is... Takže eh, první Takže jste připraveni nejdříve k návrhu eh, směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se mění směrnice 2004-3007 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Nejdříve budeme eh, hlasovat o kompromisech 4 a 7. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisy 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozdravací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 jsme ověřit. Ale víte, že EPP a SAD hlasovali proti? Ne. Takže kompromis 2. Zavěje hlasování. And is closed. And it... Končím eh, hlasování a bylo to zamítnuto. Teď kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 9, pardon, 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 15, kdo je pro, ne, to je staženo, omlouvám se. Kompromis 5, kdo je pro, ten odpadá, pardon. Takže poslanec návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, pozměňovací návrh 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, a kde je 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, a kde 20, konec, závěrečné hlasování elektronické zahájí teď. Končím hlasování. Eh, zamítnuto. Paní Milan, máte slovo. Oui, merci, madame. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že tady vidím jakousi karikaturu demokracie. Já bych chtěla nejdřív poděkovat poslancům, kteří chtěli podpořit tento text, což byl text výboru a bohužel tady máme jediné nebezpečí nebo jediný problém, že ten nespravedlivý ZMF. A já chci říci, že je dobré hájit zájmy profesních pracovníků, kteří jsou vystaveni riziku ve své práci. A musím říci, že naše skupina to překládá až po třetí. A tady Eh, do toho byl zapojen i výbor EMPL, pak tady máme výbor ENVY a když se podíváme na možné číslo osob, které zemřou, takto z profesního hlediska kvůli tomu, že byly vystaveni karcinogenům, tak je to v celé Evropě asi 6 milionů úmrtí. A tyto osoby jsme tedy nyní nepoctili dostatečným respektem a já doufám, že někteří lidé snad pochopí závažnost tohoto problému. Děkuji.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 proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, přijato. 60 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, Zdržel se? Kontrola? Zahajuji hlasování. Co EPP, prosím pěkně? Francois? Aha, výborně. Už to vidím, už to vidím. Konec hlasování. Přijato. Návrh 68 pro, proti, zdržel se. Přijato. 69 pro, proti, stržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti. Kontrola kompromisu 7. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 74 pro, proti, stržel se, přijato. 75 pro, proti, zdržel se. Přijato 76 pro, proti, zdržel se. Kontrola 76. -ky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 83 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 83. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 84 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 1 pro. Kontrola 84. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdržel se. Přijato 2 pro, proti, zdržel se. Přijato 3 pro, proti, zdržel se. Přijato 4 pro, proti, zdržel se. Kontrola 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdržel se? Kontrola čísla 10. Konec hlasování. Přijato. Návrh 13 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 14. Eh, kdo je pro? Proti. Kontrola 14. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato, 18 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 35 pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Děkuji vám. Ano, pan Lís eh, přišel právě včas, protože teď budeme hlasovat o 14. zasedání ohledně úmluvy pro biologickou diverzitu COP14. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Stržel se. Zamítnuto. 13 pro proti, zdržel se. Přijato 14 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 15 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 17 pro, proti, zdržel se. Přijato 18 pro, proti, zdržel se. Přijato 19 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 20 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 21 pro, proti, zdržel se. Přijato 23 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 22 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se. Přijato 25 pro, proti, zdržel se. Přijato 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se přijato, 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 29 první část. Kdo je pro? Proti, zdržel se kontrola. První části návrhu 29. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část čísla 29, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, Kontrola 34 Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 35 pro, proti zdržel se. Přijato 36 pro, proti zdržel se. Zamítnuto 37 pro, proti zdržel se. Přijato 38 pro, proti zdržel se. Přijato 39 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 40 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 41 pro, proti, zdržel se. Přijato 42 pro, proti, zdržel se. Přijato 43 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 44 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se přijato, 49 pro, proti, zdržel se kontrola 49, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se, přijato, 51, ne, jo, ne, ano, 51 pro, pro omlouvám se, proti, zdržel se, zamítnuto, 50 pro, proti, zdržel se, přijato, 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 55 pro, proti, zdržel se, přijato 56 pro, proti, zdržel se, přijato 57 pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 2 pro, proti, zdržel se, kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování a je to přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 11 pro, proti, zdržel se. Přijato závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Končím hlasování a s jedním, kdo se zdržel. A já vám blahopřeji a mnohokrát vám děkuji. This concluded the votes. Tím jsme ukončili hlasování. A někteří z vás eh, eh, tady možná se potichu vytratí eh, z zasedání a uvidíme se zítra na plenárním zasedání. A ještě pořád tady máme dnes jeden bod na pořadu jednání. A sice projednání k pozměňovacím návrhům k transparentnosti a mm, trvalé udržitelnosti e, posuzování potravinářského e, řetězce v EU. E Zpravodajkou je paní Sommer. Dostane slovo, jakmile tady bude ticho. Help us keep the voice down. we are nearly there. Shh. Thank you very much. Madame Zomer, please, you have the floor. Paní Zomer, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní jsem vám, vás pochopila. Dnes eh, budeme mít tady rozpravu o pozměňovacích návrzích, které se týkají revize základního nařízení o, o obecném potravinovém právu. A já sama jsem byla překvapena, že navzdory té krátké lhůtě bylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů 539. Ale samozřejmě zájem o toto téma je přirozeně veliký. E, je škoda, že bohužel do dnes, do e, dopoledne jsme měli pouze k dispozici verzi XML, takže to pak tedy od dnešního poledne máme angli, anglickou verzi k dispozici a proto se ptám, zda vůbec kolegové a kolegyně měli čas si to prostudovat. Zítra Ráno se bude konat první zkouška stínových zpravodajů. Celkově musím říci, že se mi to líbí, jsem potěšená, děkuji většině kolegům, že vyhověli mého přání a skutečně se úse drželi návrhu komise, neboť v opačném případě by se nám nepodařilo tuto složku dokončit před volbami. Ovšem bohužel přímo z mé frakce přišlo několik pozměňovacích návrhů, které se týkají například označování původu u medu. Poprosím kolegy, aby tyto pozměňovací návrhy stáhly. Protože co se týče označování původu u medu, pokud je tam nějaký problém, tak to musíme vyřešit na nějakém jiném místě, protože to tady do té revize tohoto nařízení nepatří. Poté, co jsem si prošla pozměňovací návrhy, jsem velmi optimistická v tom smyslu, že se nám určitě podaří v mnoha oblastech nalézt společnou linii. Například se shodneme na to, že je třeba se zaměřit na zlepšenou transparentnosti, která se musí také vztahovat k oblastem řízení rizika a sdělování rizika. Proč by bychom neměli zavést povinnost pro komise a členské státy, aby zveřejňovali protokoly ze zasedání, pracování skupin a také výsledky hlasování. Já si myslím, že by to bylo naprosto v pořádku a spravedlivé. I pro nás by bylo důležité, abychom to znali. I co se týče otázky, jak jsou jmenováni experti do těch vědeckých panelů. I v tom se tady všichni v parlamentu shodneme, že jsme proti návrhu komise, který zavazuje členské státy, aby jmenovali vlastní kandidáty. Já se domnívám, že všichni jsme proti tomuto návrhu komise proto, že to sebou nese obrovské administrativní náklady a pokud by skutečně všech 28 členských států mělo vždy provádět jednotlivá výběrová řízení pro to, aby nalezli vhodného kandidáta do EFSI. A myslím si, že a to by ještě muselo pokrývat veškeré odborné oblasti. To znamená, že členské státy by si ještě mezi sebou museli nějak koordinovat. Takže my jsme toho názoru, že to mm, příliš mnoho práce, příliš drahé a je třeba nalézt nějaké jiné lepší řešení a já věřím, že nějaké nalezneme. To tež platí pro otázku struktury správní rady EFSI. I zde si myslím, že nalezneme společnou cestu. Já sama jsem v novém pozměňovacím návrhu předložila vlastně návrhy několika dalších kolegů, jsem to tam převzala a nyní tedy také požaduji, aby Evropský parlament měl tam dva zástupce a dva zástupce, dva náhradníky, tedy ve správní radě EFSI, dva od nás plné členy a dva náhradníci. Já si myslím, že to je velice dobré. Jenom připomínám, že čas na sepsání textu byl velmi krátký, takže upozorní, že mě možná také ještě nějaké věci napadnou a sama předložím ještě nějaké další pozměňovací návrhy, což jsem vlastně tedy již učinila, jak jsem vás na to upozorňovala od samého začátku. Je třeba, abychom se shodli na tom, kolik nevládních organizací celkově má být zastoupeno ve správní radě. K tomu už padlo mnoho návrhů, ale to si ještě prohovoříme na schůzích stínových zpravodajů. Co se týče těch eh, ověřovacích studií, zdá se, že mnozí jsou z toho názoru, že i Evropský parlament a členské státy by měly mít právo nechat si vypracovat dodatečné studie. Musím říci, že s tím žádný zásadní problém nemám, ale pak se domnívám, že musíme zajistit, aby takováto rozhodnutí parlamentu a na radě ministrů byla vždy podložena kvalifikovanou většinou. Pokud bychom akceptovali pouze jednoduchou většinu, tak bychom pravděpodobně měli příliš mnoho žádostí eh, pro, o provádění takovýchto dodatečných prověřovacích studií. Já se ptám, má to vůbec smysl mít tolik další studie a hlavně, kdo to zaplatí? To je ta zásadní otázka eh, v oblasti těch ověřovacích studií. Za to skutečně má smysl provádět pravidelně ověřovací studie, pokud již máme k dispozici celé desítky studií, například v případě glyfosádu to bylo 70 studií. S čím by asi přišla nějaká nový další studie, s čím novým by měla přijít, nevím. Ale to jsou samozřejmě záležitosti, které musíme rozhodovat případ od případu. Tady jde o ten princip, tedy otázku, kdo vůbec si může vyžádat takovou tu dodatečnou studii pro ověření. A za to tedy bude i parlament, i členské státy, to musíme ještě prodiskutovat. A ještě další problém v této souvislosti, na to nesmíme ho ztratit se zřetele. Pokud nyní veškeré různé investice si budou moci vyžádat tyto ověřovací studie, a bude eventuálně o tom rozhodováno v parlamentu a na radě pouze jednoduchou většinou, tak by to znamenalo velice silnou politizaci celého procesu a ten proces by byl takto zbytečně prodlužován. A proto je třeba, abychom se vyhnuli nějaké možné instrumentalizaci v tom smyslu, že by se takto uměle prodlužovalo, eh, post, prodlužovaly postupy schvalování právě prostřednictvím těchto dodatečních studií, ale to je pouze takový podnět z mé strany. Někteří kolegové předložili pozměňovací návrhy, které mají zajistit, aby Arhuská umluva i nadále byla uplatňována. Arhuská umluva upravuje přístup k informacím v oblasti životního prostředí. Myslím si, že to jsme zde již dostatečně zmínili respektive různí kolegové to zmiňovali, když jsem před letní přestávkou představovala svou zprávu. Někdo tady Eh, nebo pak došlo k tomu, že jistý poziční dokument jedné nevládní organizace vyvolal jisté nepochyby, nepochoje. Komise zareagovala prostřednictvím své vrání služby a přislíbila nám, ujistila nás, že vlastně práva, které vyplývají z arůské umluvy, nejsou revizí tohoto nařízení nějakým způsobem oklešťována. Já se ovšem domnívám, že pokud tolik kolegů je toho názoru, je třeba si to jsou toho názvu je třeba si to nutně vyjasnit, tak já proti tomu nic nemám. Já si myslím, že nás to bolet nebude. Musíme si ovšem pouze zvážit, jakým způsobem to ve zprávě zmíníme a kde, na kterém místě. Pokud půjdeme touto cestou, tak chci ovšem jasně říci, že i na jiném místě je třeba dodržovat stávající právo. Týká se to celé řady pozměňovacích návrhů, které zmiňují duševní vlastnictví nebo stávající pravidla pro exkluzivitu údajů, respektive právě tyto dvě věci chci i vypustit. A to není přijatelné, protože pokud toto vypustíme, tak eh, to skutečně není vhodná cesta. A co se týče těch poradních zasedání, toho jednání, ta navrha, že to má mít vedeno pouze s pracovníky EFSI, které později nejsou zapojeni do hodnocení rizika plánovaného produktu. S tím já problém nemám. Zde si myslím, že to podle mě není nic zásadně sporného. Ovšem, na druhou stranu si myslím, že ten požadavek, aby veškeré detaily z těchto poradních jednání byly zveřejňovány, že toto zachází příliš daleko, neby to vlastně e, e, jak si postavilo na hlavu přímo cíl těchto jednání. Je třeba si uvědomit, že tyto přípravné schůzky mají pomoci malým a středním podnikům, aby vůbec pochopili, jakým způsobem si podat žádost u EFSI, aby nestroskotali již v té fázi podání žádosti, že například, že něco zapomněli dodat nějaký dokument, či že opomněli nějaký detail. A já si myslím, že pokud by právě malé a střední podniky se museli bát, že vlastně ten obsah takovýchto jednání bude zveřejněn a tím způsobem eh, vlastně vešly ve známot jejich inovativní produkty celému světu ještě před tím schvalovacím postupem. V takovémto případě by ty malé a střední podniky prostě nevyužívaly takovéto poradní jednání že by se báli zveřejnění a to samozřejmě nechceme. My chceme podporovat malé a střední podniky, protože vytvářejí pracovní místa. Ale pokud malým a středním podnikům budeme házet kladky pod nohy tímto způsobem, no tak zajistíme, že i nadále budou mít obrovskou konkurenční nevýhodu vůči velkým koncernům. A tady si musíme položit otázku, zda to skutečně takto chceme. A tím se dostává když tomu velkému spornému bodu, zde na výboru, a to je ta otázka, kdy se mají zveřejňovat citlivé údaje a informace z té žádosti. Tedy eh, vlastně náš výbor se dělí do dvou táborů. Já jsem mám svůj názor na toto sdělila již před letní přestávkou. Myslím si, že pokud, eh, a to se týká těch žádostí, obsahových informací či poradenských rozhovorů, pokud eh, se to musí zveřejňovat již v době, kdy je předložena žádost, no tak samozřejmě se tady vysmějeme bezpečí, že ten nápad někdo ukradne. Konkurenti z celého světa se prostě podívají na webové stránky EFSI, tam přesně uvidí, jaké inovace se právě chystají v Evropské unii. Budou to mít vlastně všechno v podobě těch informací, které se týkají té žádosti. No a tak si mohou ten stávající produkt okopírovat. Uvědomíme si, jak relativně rychle trvá jí naše evropské schvalovací postupy ve srovnání se schvalovacími postupy někde jinde na světě. Pokud vůbec v těch zemích, které mám na mysli, vůbec nějaké existují, no tak je zcela jasné, že konkurenti ze třetích zemí velice rychle během té schvalovací fáze u nás budou schopni doma vyrobit kopii toho produktu a uvést ji na mezinárodní trh ještě tedy dříve, než naše evropské registrační postupy budou ukončeny. Tímto bychom usmrtili evropský produkt dříve, než dostane registraci. Producenti by vlastně měli veškeré ty obrovské náklady a ztratili by celá léta. To je třeba si uvědomit. Proto já ve svém náhodu zprávy chci, aby ten čas zveřejnění informací o žádosti a studie aby toto bylo přizpůsobeno agenturám EMA a ECHA, e tedy aby se to zveřejnilo teprve v době, kdy se zveřejní vědecké stanovisko EFSI. To se samozřejmě týká těch studií. Pokud se podíváte na mé nové pozměňovací návrhy, tak uvidíte, že se tím snažím víc vstříc kolegyním a kolegům z výboru. Jsem ráda, že ten první balíček pozměňovacích návrhů k tomuto bohu byl stažen. A nyní navrhuji, aby ty informace byly zveřejněny v době, kdy se zveřejní návrh stanoviska FC. že bychom tedy měli návrh stanoviska FC, ten je zveřejněn, pak tedy bude ta konzultační fáze. která dá veškerým těm zúčastněným stranám čas na to, aby mohli upozorněni na nějaké chybějící údaje či studie. A poté, až se ukončí tato konzultační fáze, tak eh, EFSA připraví konečné stanovisko, které pak zveřejní. EFSA takto vlastně už z vlastního podnětu občas postupuje, ale není povinna takto postupovat. Ale takováto konzultační fáze, například v případě akrolamidu, vedla k tomu, že EFSA své konečné stanovisko pak ještě pozměnila. To si myslím, že bylo dobré, nebo my chceme vlastně všichni to tež, všichni chceme více transparentnosti. Otázka je, jak to nejlépe upravit. Nemůžeme se vystavovat riziku, eh, že budeme škodit našem evropským podnikům tím, že informace zveřejníme příliš brzy. Zároveň ovšem Musíme postupovat tak, aby tedy EFSA nejdříve to ověřila, udělala předběžné stanovisko, to se pak zveřejní, zúčastné strany se na to budou moci podívat v rámci konzultační fáze a pak teprve za zohlednění výsledku té konzultace připraví EFSA konečné stanovisko. Možná bychom se mohli tedy dohodnout na takovémto postupu. Tím to je z mé strany dnes vše a já vám děkuji za pozornost. Děkujeme mnohokrát paní Zomr za velice vyčerpávající přehled. A teď mají slovo stínový zpravodajové. Jako první pan Poc. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce za její snahu reformulovat ten původní legislativní návrh tak, aby se zajistilo, že Máte tlumočení? Že se posuneme k větší transparentnosti a robustnímu systému schvalování tak, aby byl odolný vůči jakýmkoliv externím tlakům a kde budeme snadno zjišťovat a napravovat jakékoliv podvody. Nechci se vyjadřovat ke každému pozměňovacímu návrhu, tak mi dovolte jen pár obecných poznámek. V první řadě musíme umožnit nezávislým vědcům, aby mohli ověřovat data předložená průmyslem, aniž by museli žádat o povolení, která mohou být zamítnuta. To je jediný způsob, jak zajistit hodnotitelům rizika nejlepší dostupné vědecké poznání a jak zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, lidského a zvířecího zdraví. Samozřejmě revize eh, tohoto všeobecného práva zahrnuje celou řadu aspektů, které jsou velice důležité. Jsou zde určité rozdíly mezi legislativou pokrytou dohodami z Arhusu, například legislativa týkající se geneticky modifikovaných organismů a jiných eh, ochranných produktů a eh, jinou legislativou, která se přímo netýká životního prostředí a tím pádem rozšíření arhuského, arguských dohod může vytvořit jakousi právní nejistotu. Eh, konkurenceschopnost, ochrana patentů a duševního vlastnictví, to je důležitá věc, ale ne na úkor snížené bezpečnosti. Ten mm, Princip předběžné opatrnosti musí být i nadále zachován. Za žádných okolností se nesmíme vracet k tomu přístupu na základě rizika. Jsem přesvědčen, že díky adekvátní úrovni flexibility můžeme vytvořit režim proaktivního zveřejňování, což dá ten systém hodnocení rizik k dispozici veřejnosti a, a zároveň zabrání tomu, aby se kradly nápady eh, jak si ze strany konkurentů eh, příslušných žadatelů. V některých oblastech, například v oblasti PPP, nemáme žádné opodstatnění pro eh, zdržování přístupu k dokumentům. V rané fázi toho hodnotícího procesu musíme naopak zajistit, aby nový režim aktivního zveřejňování nezabraňoval uvádění nových produktů na trh, které budou prospěšné evropským občanům. To je zejména ten případ s novými potravinami, kde bychom mohli využít ten tříkrokový proces, jak navrhuje paní zpravodajka, například tedy eh, zveřejnění jména žadatele a názvu té žádosti hned na začátku a poté Eh, všechno ostatní později. Já si myslím, že tak bychom mohli zanechat dost času pro eh, veřejný eh, přeskum a že bychom nalezli určitou rovnováhu v této oblasti. Doufám, že se nám podaří najít řádný kompromis k těmto věcem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Teď má slovo pan Federley. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce za její zprávu. Pokud pokud bychom si mohli stanovovat věci sami, rád bych si přál více času, ale času je málo a brzy se třeba rozejdeme nebo budeme naopak kandidovat znovu a tím pádem musíme všechno stihnout poněkud urychleněji. Řekl bych, že až zítra ráno zahájíme řádná vyjednávání. Je velice důležité, abychom pamatovali na to, že to děláme v období, kde, řekněme, EFSA je pod určitým tlakem. Trvá debata, opakuje se debata o glyfosátu, se opakuje několikrát ročně s jistou pravidelností a doufám, že tuto debatu, debatu budeme moci ponechat stranou, až budeme hovořit o tomto nařízení, abychom zajistili, že jedno téma se nebude v, v celé práci EFSA objevovat příliš často. EFSA je jedním z úspěšných příběhů EU. Dokázali jsme zaručit bezpečnost potravinových produktů pro stovky milionů občanů. Když jsem byl mladý, když se jelo na prázdniny do Španělska, tak první věc, co nám řekli, nejeste tam kuřata, nejeste tam vejce, protože byste mohli chytit salmonelu. Díky EFSA a dalším regulačním orgánům a opatřením EU si můžete v celé EU dát vejce na měko bez jakéhokoliv rizika. Eh, občas se objevují problematické situace v EU, ale je jich díky práci EFSA a dalších regulačních nástrojů velice málo. Rád bych, aby kolegové na to pamatovali, že situace v oblasti bezpečnostní potravin nebyla v EU nikdy lepší a je to práce, která eh, ušetřila mnoha lidem mnoho bolesti, v tom smyslu, že se jim neudělalo špatně a prodloužila nám všem život. S tím samozřejmě je zde daleko více věcí, které můžeme dělat a jedna věc, která se nabízí, je otázka transparentnosti. Kde tedy nastavíme tu hranici, co ještě má být transparentní a jak to má být prezentováno veřejnosti. Nemáme vůbec žádný zájem na tom, abychom eh, před občany něco, eh, nějaké informace zatajovali co do bezpečnosti potravin. I procesu mohou toho jiné firmy využít nebo firmy jinde na světě a tím Evropa začne zaostávat a bude ještě těžší, aby dosahovala nějakých pokroků v oblasti inovací v potravinovém sektoru. Samozřejmě je potřeba pamatovat na inovace v Evropě, které v oblasti potravinářství klesají oproti zbytku světa. A pokud budeme příliš tento sektor regulovat, bude to znamenat, že potrvá ještě déle a bude ještě složitější něco nového vyvinout. A mnoho firm v této oblasti náš kontinent opustí. Samozřejmě to by bylo ku prospěchu všech ostatních, ale bylo by to k našemu neprospěchu. Musíme zajistit, že budeme mít dané jasné hlavní cíle i v té dlouhodobé debatě ohledně víceletého finančního rámce budeme se muset bavit také o tom, kolik peněz EFSA přiskneme, protože nezávislost výzkumu je samozřejmě velice důležitá věc. A my musíme být schopni zajistit, že občané budou výzkumu EFSA hodnotit, tedy že budou věřit tomu vědeckému zákonu, na kterém EFSA staví své hodnocení. Dívám-li se na pozměňovací návrhy, jsem přesvědčen, že budeme schopni dále spolupracovat velice přátelsky. Řekl bych, že paní zpravodajka předložila takové prvotní eh, poznámky, které jsou v souladu s tím, co si myslíme my. Nemyslím si, že by zde byly nějaké problémy. Eh, zmínil bych jenom jednu věc, vlastně do všech částí této diskuse, že bychom se měli pokusit jednat na základě faktů. Co se týče potravin a potravinové bezpečnosti, to je téma velice emocionální a já, já věřím, že budeme schopni spolehnout se spíše na pragmatické procedury, které budou mít podporu i z hlediska výzkumníků. A už teď se těším na první schůzi stínových zpravodajů, která proběhne zítra dopoledne. Děkuji. Děkuji. I když uh, se obávám, uh, že jste uh, uh, trochu nepochopil to Španělsko, když jste byl mladý, takže to možná ovlivňuje vaši práci v parlamentu. Co vám tak asi říkali? A teď se říkám, že je to velice uh, dobré. Dobrá, teď paní Házenkamp. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, kolegyně Somr eh, za eh, mm, zprávu, nebo respektive za vystoupení k této rozsáhlé zprávě. Že je to daleko od optimálního, ukazuje počet pozměňovacích návrhů. já tady přeji paní Somr hodně štěstí v jejich sumarizaci. Eh, zaměřím se na dvě věci. Za prvé transparentnost eh, eh, versus důvěrnost a potom důvěryhodnost a spolehlivost studií. Stávající pravidla, která platí pro občany a mm, pro to, aby se mohli tedy při jejich přístup k informacím, musí být zachována. Zatím jsem si nepřečetla ten anglický překlad, ale co jsem viděla, tak mám ten dojem, že ten návrh to zatím omezuje. Komise tvrdí, že chce eh, jako prioritu eh, vytvářet eh, důvěru občanů a tohle, ale kvůli tomu nemusí revidovat potravinářskou legislativu, která nakonec má to stížit občanům a průmyslu to usnadnit. Eh, jestli mají eh, být nějaké informace považovány za důvěrné, no tak to si myslím, že eh, tady nesmí být takhle zaručeno. Komise chrání především průmysl, ale ne lidi, zvířata a v životní prostředí a já doufám, že to se nám podaří. Je třeba tady právo na život a zdraví pro zvířata a lidi a pro životní prostředí a to musí převážet nad právem výrobců šířit jedy v životním prostředí. Máme tady smluvní zákon závazky a úmluvu z Arhusu a komise má tyto závazky garantovat a parlament musí tato práva vždycky chránit. Za druhé, důvěryhodnost a nezávislost studií. Je nesmírně důležité, aby eh, studie už v počátečním eh, fázi schvalovacího procesu byly zveřejněny, aby třetí strany, jako jsou vědci a nestátní organizace, mohly tyto studie posuzovat. Samozřejmě eh, EFSA potom bude muset k ním přihlédnout při posuzovacím procesu. Je nepřijatelné, aby průmysl plně zodpovídal za bezpečnostní studie. A pokud jde o důvěryhodnost, eh, tak ty studie jsou prováděny nezávislými věci a tyto věci nemohou být financovány eh, průmyslem. Já doufám, eh, že tuto zprávu budeme schopni vylepšit v každém ohledu, protože chceme, abychom se vyhnuli dalšímu schvalování glyfosátu a takzvaným dokumentům o Monsantu. Děkuji vám, pan Housling. Já... <clears throat> Pokud se tak rozhlíží, musím říct, že už jsme si mohli dnes večer udělat stínové zpravodaje. Jsme tady všichni. Takže já tady nebudu hovořit o všech bodech, některé z nich již padly, ale třeba si uvědomit, a komise se také na to odvolává, či odvolávala při předložení návrhu, je třeba si připomenout občanskou iniciativu Glyfosát a o co jde? Jde o zvýšení transparentnosti a e, Tomuto požadavku bychom měli dostat. Já jsem rád, že se tedy shodujeme v tom, že e, ta arhuská omluva, že se shodneme na tom, že ji musíme zajistit a bohužel e, vás mají pocit, že je to ohroženo, ale my se shodujeme na tom, že v této věci nejdeme cestou kompromisu. Proč je také tolik pozměňovacích návrhů paní Zomlip? Protože chceme skutečně zlepšit transparentnost. A máme například problém s článkem 39 textu, který předložila komise. Tady, myslím, ne nedůvodně podezíráme, že v konečném důsledku to vede k méně otevřenosti, namísto toho, aby to vedlo k více otevřenosti, takže tento článek 39 musíme ještě dořešit. Ano, je tady diskuze, co jsou zájmy firem, co jsou zájmy veřejnosti, ale tady musíme do, nalézt nějaký vhodný kompromis po naší úvaze. Nemůžeme tady eh, dopustit, aby vznikl dojem, že zájmy firem jsou pro nás nakonec o trochu důležitější než zájem veřejnosti, neboť na tom závisí i důvěrevnost eh, celé agentury EFSA. To je třeba jasně pojmenovat. Pokud se nám to nedo, nepodaří, budeme mít další nedůvěru ze strany občanů a nakonec to nebude úspěšné. Proto musíme mít vysoké nároky, Musíme o tom hovořit, aby se o tom paní Zemerová hovořila. Kdy se má zveřejňovat? To je to zásadní. Já, vy už jste se tak přiblížila ostatním, je třeba o tom dále diskutovat, nebo já nechápu, proč by se to mělo zveřejňovat teprve na konci toho procesu. Že teprve na tom konci toho procesu by ESVA vlastně zapojila veřejnost. Já si myslím, že bychom neměli tak to nedůvěřovat těm, kteří se zúčastňují těch diskusí. Vy jste hovořila o jistých důvodech, to je pravda, ale někdy naopak toto pomohlo, že se k tomu veřejnost mohla vyjádřit a pak EFSA byla donucena změnit svůj názor. Proto bychom neměli vytvářet dojem, jako kdyby to byl problém. Je třeba veřejnost zapojit dříve. A pak samozřejmě si musíme nadefinovat obchodní tajemství a Eh, já tu diskusi chápu, že chceme zachovávat obchodní tajemství, že není možné, aby každý vlastně zadarmo získal input od konkurenců v Evropě, mám tím na mysli ty firmy mimo Evropu, a tady je třeba nalézt nějaký vyvážený přístup, ale já ho u komise nevidím a ani u vás, paní Somerová, omlouvám se. Nevidím tady tu vyváženost. A nyní k EFS samotné. Vítám, že říkáte, že chceme mít v tom grémiu dva zástupce parlamentu, v tom se shodujeme, ale to jmenování věců. o tom je třeba ještě si problumit, to musí probíhat transparentním postupem, nebo nezlobte se na mě, ale v některých panelech vůbec nejsou věci, ale jsou tam zástupci úřadu a to nutně tedy důvěru v tyto instituce neposílí. Musíme se podívat na to, kdo tam sedí v těch grémích a jaké kompetence mají tyto lidé. To by pro nás mělo být důležité. A pak otázka, kdy budeme ověřovat studie, v jakém případě, o tom budeme muset ještě intenzivně diskutovat. Ještě jeden bod z mé strany, financování. Pokud budou studie ověřovány, a já doufám, že budou smět být i ověřovány, tak je třeba dořešit financování. Proč by, to měla, proč by za to měla platit veřejnost, tedy daňový poplatník? Proč bychom nemohli zřídit nějaký fond, do kterého bude dávat finanční prostředky průmysl a z tohoto fondu by se pak financovaly ty studie? Neboť já nevím, nedovedu si představit, že bychom dali EFSE tolik prostředků, že ona sama by měla peníze na to, aby si platila ty ověřovací studie. Na tom by se prostě měl podílet i průmysl prostřednictvím nějakého takového fondu. To bychom dokázali, myslím, velice dobře vysvětlit i veřejnosti. A to byly tedy poznámky z mé strany a doufám, že zítra na schůzce stínových zpravodajů se dostaneme v mnoha bodech více. Já vidím, že kolegové jsou ochotni a pro nás musí být tím hlavním cílem, abychom to dokončili ještě před volbami, neboť e, to bude v souladu s našimi nároky a prospěje to také veřejnosti. Děkuji. Děkuji. Teď máme pět dalších řečníků a rád bych vás požádal, abyste nehovořili příliš dlouho, protože máme omezenou dobu teď. Nicméně, eh, každopádně jsem toto chtěla jenom eh, takto eh, zdůraznit. Za prvé paní Ayuso. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručná. Nejdříve bych ráda řekla paní Somerové, že vypracovala velice dobrý návrh zprávy a já souhlasím s veškerými jejími návrhy. Pouze bych ráda dodala, dodala že se již ukázalo, že je třeba obšírně přepracovat toto nařízení a ne se zabývat pouze otázkou transparentnosti. Proto jsem předložila čtyři pozměňovací návrhy, které nezmění, nemění nebo se nevyslovují k těm změnám, které navrhuje komise, ale přesto jsou podle mě důležité. Já si myslím, že je zásadní, abychom měli vhodný výstražní systém. Dlouho jsme neměli krizi jako tehdy s BSE nebo s, e nebo s bakterií E. coli, ale přesto si myslím, že bychom měli toto vzít jako podnět a mít nějaký výstražní systém ve všech členských státech a dále. Zpráva takovýchto rizikových situací a jejich sdělování takového to alarmu. Tady si myslím, že bychom měli mít to dobře rozpracováno metodologicky. EFSA prokývá mnoho akceptů, které, aspektů, které přímo nesouvisí s bezpečností potravin. Například nemoci rostlin. Asi neexistují žádné nemoci rostlin, které by nějakým způsobem ovlivňovaly závadnost či nezávadnost potravin. Zatím nedošlo k žádnému případu, kdyby bezpečnost eh, potravin byla ohrožena nějakou chorobou rostlin. EFSA se ovšem také zabývá i zdravím rostlin. Takže si myslím, že eh, bychom se to měli také věnovat. Ale například eh, prasečí mor, eh, tady EFSA zorganizovala konferenci o prasečím moru ve Španělsku, ovšem Španělští producenty nebyli toho názoru, že by to bylo nějak, eh, nějaké ohrožení pro spotřebitele. EFSA ano. Takže já si myslím, že EFSA by měla vysvětlovat, proč se čemu kdy věnuje. Neboť to může velmi poškodit eh, ten produkční sektor v té či oné zemi, kterého se to týká. To je něco, co bychom měli také pokrýt. A pak Eh, bychom se měli podívat na prahové hodnoty. Ano, máme být přísní a rigorózní, ale zároveň není vhodné, abychom lidem zbytečně nahájili strach. Ochrana zvířat se podle mě také netýká bezpečnosti potravin, takže EFSA má podle mne příliš mnoho práce, příliš mnoho úkolů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Paní Dalé. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já také bych chtěla poděkovat paní Semenové za práci, kterou odvedla. Ehm, naši spoluobčané se čím dál tím více ptají, co vlastně mají na svém talíři a naší povinností je, abychom zajistili, že ty schvalovací procesy fitosanitární prostředků budou jasné a transparentní a samozřejmě musíme zajistit jak bezpečnost spotřebitele, tak bezpečnost pro producenty. Já Eh, bohužel musím říci, že eh, máme v Evropské unii asi nejlepší kontroly celosvětově v oblasti fitosanitárních produktů. A vlastně tento text ještě jednou eh, posílí tu vedoucí úlohu Evropské unie v této oblasti, což je dobře. Na druhou stranu bych ještě ale potrhla něco, co podle mě není úplně vhodné Eh, a jak můžeme tedy informovat z třetích zemí produkty, které nerespektují naše normy? No, vždyť to, eh, to, je, to, je, to je neslíchané. Jak ten má, mysli jak sanitární, tak normy, tak ekologické normy, protože jsem podložila předmětní návrhy, které mají chránit evropské občany a chci zavést tu povinnost pro třetí země, aby ty třetí země, kteří s námi mají uzavřené obchodní do, dohody, byly také povinny respektovat veškeré evropské normy a standardy v oblasti bezpečnosti potravin, sanitární normy a také normy normy, eh, které se týkají životního prostředí, jeho ochrany, protože nejlepší ochrana zdraví našich občanů vlastně může jít zásadou, že budeme ve všech těchto oblastech eh, vlastně dodržovat naše standardy a budou platit i pro třetí země. Děkuji, pan Lavia. Děkuji, děkuji paní zpravodajce za skvěle odvedenou práci, co se týká pozměňovacích návrhů v jednotlivých jazycích. Je potřeba si, že toto téma je téma na nejvýše zajímavé. Já bych rád upozornil na jeden aspekt, který může mít za důsledek i negativní efekty. Hovořím o některých kategoriích produktů, které jsou de facto přítomny na trhu už celá desetiletí a nikdy neměly žádné negativní dopady, nikdy se vlastně ale nehovořilo o bezpečnosti eh, jejich a odvozených produktů. Tyto produkty řeší EFSA, ale zatím není jasné, jakým způsobem se bude hodnotit, eh, hodnotit jejich možné setrvání na trhu. I když jsou to produkty často odvozené, nezaložené na stejných molekulách, jsou to často podobné syntetické molekuly, ze kterých se pak provádí extrapolace, extrapolace na přírodní molekuly. Tento proces ohrožuje eh, i jiné produkty, Hrozí tak, že budou z trhu vyloučeny přírodní produkty, které používáme již celá desetiletí. Takže prosím, zaměřme se na eh, pozměňovací návrhy důkladně, aby k takovýmto chybám nedocházelo. Další aspekt je aspekt transparentnosti těch panelů, eh, k čemuž jsem si rovněž dovolil, dovolil předložit určité pozměňovací návrhy a věřím, že paní zpravodajka je zohlední. Děkuji. Eh, Děkuji, paní schreier Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, eh, jako rámcová zpravodajka za frakci EPP eh, chtěla podpořit paní Somr a její názory. Bavíme se tady o důležitých průměrslových odvětvích pro Evropu a pro budoucnost. Transparentnost musí být přiměřená. A proč se vlastně neposuzovaly dopady návrhu komise? To je vlastně neslíchané dostane, eh, představuje to, eh, je to do, eh, představuje to zdroj nedůvěryhodnosti celé té legislativy a, a my eh, tady vlastně hovoříme o eh, síle eh, potravinářské legislativy po celém světě. Inovace se tady brání díky byrokracii a podívejte se, Číňané nás potom mohou předběhnout a já si myslím, že Tohle eh, cítí spousta eh, lidí v tomto eh, odvětví. Silnější transparentnost musí platit i pro další rizikové odvětví, pro úřady i pro komisi. Podívejte se, eh, jak bylo FTT a Fipronil. Tam eh, se eh, ukázalo, že riziková komunikace v členských státech není harmonizovaná a není přizpůsobená v evropskému posuzování rizik. Komu se musí pracovat na v evropských údajích spolu s EFSA je eh, jasné, že eh, studie eh, musí být zveřejňovány až teprve poté, co vydá úřad svůj vědecký hm, hm, svůj vědecký posudek, protože jinak mohou konkurenti získat vhled do postupu konkurentů a to ještě před schválením celého, celého podniku. Příslušné eh, články, které se týkají eh, to, to musí být lépe strukturovány. Je nezbytné, aby, eh, v ram, aby se rozlišovalo na informace, které se budou okamžitě zveřejňovat a informace, které budou muset být zveřejněny až po té, co rozhodne EFSA. Eh, důležité je, aby také eh, mm, zde bylo pamatováno na malé a střední podniky od samého začátku. Eh, potenciální žadatele musí být, mm, na ty se zde také musí pamatovat. Děkuji. Thank you, Madame Gerling. Děkuji, paní Gerling. Děkuji. Já mám eh, na paní zpravodajku dotaz. Ve své původní zprávě eh, jasně hovořila o nedostatečném posouzení dopadu. A když si čtu její zprávu a eh, uvažuji o předložení pozměňovacích návrhů, návrzích, návrhů, tak si myslím, že tohle bylo poněkud nepřiměřené u poměrně eh, nekontroverzních eh, návrhů komise. A myslel jsem si, že to byly poměrně dobré eh, návrhy i ze strany paní zpravodajky, ale zatím jsem si ještě neprošla všechny pozměňovací návrhy, ale zdá se mi, že některé ty pozměňovací návrhy, zejména k transparentnosti, by zásadně změnily tu naši pozici a kladu si otázku, jestli si paní zpravodajka opravdu myslí, že bychom se eh, tímto segmentem opravdu měli eh, zabývat a měli bychom žádat o posouzení dopadu, protože by bylo určitě eh, špatné, abychom přistoupili k těmto zásadním změnám, zimě, pokud chceme chránit malé podniky v Evropě. Velké podniky si vždycky naleznou cestu kolem tohoto, jak to obejít, ale pokud eh, například rostlinolékařské přípravky, které minimálně po poškozují eh, životní prostředí, eh, tady takhle omezujeme, tak pokud nebudeme chránit druževní umlastnictví, tak zničíme jejich výrobce a na tohle musíme být připraveni. Tohle zvážit ještě předtím, než budeme hlasovat. Dobrá, pokud si už nikdo jiný nechce vzít slovo, tak dostane slovo pan Skenl z komise. Děkuji, paní předsedkyně. A také děkuji eh, paní eh, zpravodajce, stínovým zpravodajům a dalším poslancům, eh, kteří si vzali slovo za velice rozsáhlou práci na této zprávě. Komise říká, že tohle je naléhavá věc bylo to eh, předloženo v kratším období, než bychom bývali chtěli, ale vzhledem k stavajícím eh, okolnostem, zejména k rozhodnutím eh, jednoznačně reagovat na iniciativu občanů a přeskoumat obecnou potravinářskou legislativu, tak jsme neměli příliš mnoho času na posouzení dopadu. A už jsme řekli, že vzhledem tomu, že ten návrh je úzce zaměřený, tak můžeme něco takového neučinit v tomto konkrétním případě stojí e, zejména vzhledem k e, zasedání s těmi zpravodajů zítra, že e, i na radě probíhá tvrdá práce v této věci. Rakouské předsednictví se tam velice snaží, velice intenzivně vyjednává s členskými státy a dosahuje dobrých výsledků. Já tady vidím spoustu paralel mezi těmi spornými otázkami na radě i v této místnosti. Jenom velice stručně. Vedla se daleko sáhla debata k eh, rizikové komunikaci eh, a o tom, jak členské státy mají hlasovat o jednotlivých návrzích. Komise eh, se rozhodla záměrně nepustila do tohoto v tom návrhu, ale ještě jednou bych vám připomněl, že teď v parlamentu a, a na radě leží návrhy, eh, jejich cílem je eh, zavést větší transparentnost této oblasti. Obecně k ehm, komunikaci o eh, rizicích my říkáme, že to je klíčová složka celkové strategie analýzy rizik. A samozřejmě je to celé eh, zašítěné tím eh, procesem posuzování eh, rizik. A my jsme o tom ale hovořili v tom našem vyhodnocení stavu i v, těm, v tom našem návrhu. Zareaguji na jednou z řečníků tady. Je tedy velký potenciál pro konzistentnější signál ve všech členských státech ohledně rizik. Protože spotřebitelé, občané, nemají rádi nic eh, méně než eh, slyšet eh, v každé zemi něco jiného ohledně rizika. Další věc, o které několik z vás hovořilo, je to, že členské státy postupují určité riziko při jmenování expertů do vědeckých panelů, že my máme zajistit nějak jejich nezávislost. Členské státy dostávají tuto roli Právě proto, aby EFSA měla dostatek věců k dispozici. A, a tyto věci pracují v institucích ve členských státech, ale bohužel a členské státy nechtějí e, tyto e, věce čím dál tím více posílat. My se snažíme to napravit tím, že dáme, e, že za jejich zaměstnancům, zaměstnancům těch věců dáme větší prostředky a mm, mm Členským státům dáváme eh, tedy prostor, eh, aby nám eh, nominovali věce sami. A také zdůrazňujeme, že výkonný ředitel FC bude i nadále sehrávat klíčovou roli při hledání nedostatku v těch odborných poznatcích, které členské státy předkládají nebo dávají k dispozici prostřednictvím svých vědců. EFSA přesně respektive tak, eh, pardon, ta výkonná rada nemá eh, provádět konkrétní eh, konkrétní posuzování věcí, ale jenom řídit EFSU. Já jsem se toho zúčastnil kolikrát, tam se řeší řídící otázky, rozpočtové otázky, ale ne jednotlivé posudky. Tím bych vás chtěl eh, ujistit, ta je navrhovaná struktura by eh, neumožnila mm, narušit nezávislost těch vědeckých panelů samotných. A pokud je o ten eh, zvolený model, tak tohle je model, který se používá pro všechny agentury. Stávající struktura je takovou výjimkou z pravidla. Mhm. A my eh, chceme, aby eh, byla na tom stejně jako ostatní evropské agentury k těm verifikačním studiím. My předpokládáme, že tohle by bylo něco velmi výjimečného. A já jsem zdůraznil v tomto kontextu, eh, že z těch několika tisíc posouzení rizika u EFSI jenom sedm se ukázalo jako sporných. To znamená, že tam byly eh, rozdíly ohledně přijatelnosti eh, to, těch posudků pro členské státy. A i u těch eh, sedmi se se to vyřešilo bez problémů. Takže my se budeme snažit poskytnout ještě dodatečné ujištění a ESA nepřijme pozitivní vyjádření k eh, riziku, pokud si opravdu nebude jistá, že se jedná o bezpečný produkt, ale můžou eh, nastat i okolnosti, eh, kdy EFSA si bude myslet, že to bezpečné a občané budou chtít dodatečné ujištění. A já si dokážu představit v takovém kontextu, že jakékoliv takové obavy ze strany občanů by chom sdíleli nejenom v komisi ve členských státech, ale i vy v parlamentu, protože tohle bývají takové horizontální průřezové obavy všech institucích. Řada z vás vyjadřila obavy ohledně ustanovení k ochraně údajů a, a přístupu k dokumentům. A tady bych vás chtěl ujistit, že v našem návrhu není nic, co by jakkoliv nahodalo stávající ustanovení k úmluvě z Arhusu nebo k e, stávajícímu nařízení o přístupu e, k dokumentům. Máme nebo na začátku září proběhlo zvláštní eh, setkání k eh, tomu eh, dokumentu od Client Earth, které poukazovalo na určité obavy. My jsme to projednali se členskými státy a sami jsme si s tím nedali jistí i tím, co tam od těch různých stran, že máme tady pravdu v tomto kontextu. Ale pokud budeme chtít řešit nějaká ustanovení, a tady máme článek 39 a 41, tak eh, můžeme to řešit dále tedy. Ale pečlivě se budeme snažit, abychom do toho návrhu nevložili nějaký virus, abych tak řekl. Něco, co tam není nezbytné, by tam opravdu být nemělo. Takže tohle eh, si ještě s vámi budeme muset možná probrat. Další eh, věc, která se opakovala, je otázka konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků. V rámci DG Santa v komisi eh, opravdu chceme eh, zabránit pitvání potravinami, ale zároveň, eh, tedy pardon, chceme bezpečné potraviny, ale samozřejmě nechceme vylučovat inovace. To je kompatibilní, to se nevylučuje. Vy jste hovořili o konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu našeho a jedna z jeho silných stránek je, celosvěto, je jeho celosvětová v eh, pověst a, a proto Evropa má přebytek v eh, zemědělství a potravinářství. Lidé eh, po celém světě mají velkou důvěru v kvalitu a bezpečnost našich potravin. Já jsem nedávno byl na semináři, kde jsme se bavili o datech, o, o úmrtí z potravinářských nákaz a jejich nějakých 420 tisíc po celém roce v Evropě taková umrtí prakticky neexistují, protože naše potraviny jsou tak bezpečné. A to je obrovská, to byla obrovská investice, eh, která je výsledkem eh, eh, obrovské práce ze všech evropských institucí a my všichni jsme připraveni tohle chránit. Ale zároveň nechceme, aby tento závazek, nebo nevnímáme, že tento závazek je nějak ovlivněn tím ustanovením o dostupnosti studií. A tady eh, se eh, lišíme eh, od vás i od členských států. Komise je proto, aby ty studie byly k dispozici od předložení úřadům. Já se omlouvám, musím vás požádat, abyste ukončil vystoupení, protože už eh, potřebujeme eh, mm, ukončit a ještě paní zpravodajka mm, to musí domluvit. Dobrá, tak eh, já skončím tímto velice důležitým bodem. Jsme přesvědčeni, že ta ustanovení o ochraně údajů a zejména ten pozitivní seznam umožňuje firmám, aby chránili své obchodní zájmy a, a nakonec Budeme mít agregovaný návrh, který bude eh, zlepšovat transparentnost eh, občanů eh, v, obč, v očích občanů zvýší důvěryhodnost systému a, a zároveň podpoří konkurenceschopnost našeho průmyslu. Děkuji vám, paní Sommer. One minute. Ja, vielen Dank. Děkuji, budu stručná. To eh, chybějící posouzení dopadu, kolegyně o tom hovořila pan zástupce komise také. Pokud komise říká, že jedno posouzení dopadu by byl býval pouhý luxus a proto jsme ho nechtěli, tak si myslím, že to je strašné. Komise je zavázána v podstatě provádět posouzení dopadu to souvisí s lepšími právními předpisy a pokud si správně vzpomínám, tak komise tuto povinnost na sebe vzala sama. Milá Judy Gerling, ano, já bych také bývala nejradši eh, předložila pozměňovací návrh. Eh, respektive Nejraději bych to celé odmítla právě proto, že chybilo posouzení dopadu, ale mně bylo jasné, že bych zde proto nezískala většinu, protože komise ten návrh předložila velice krátce před volbami. Všichni už jsou v takovém spíš volebním modu a samozřejmě to chceme dokončit, neboť je to téma, které můžeme dobře prodat směrem na venek, veřejnosti, tedy v uvozovkách. Takže to je jediný důvod, proč já jsem vlastně ne předložila ten pozměňovací návrh na odmítnutí návrhu. Já si myslím, že není správné, jak postupovala komise. Uvidíme, jak se to vyvine dál. Uvidíme, k čemu dospějeme na schůzkách stínových zpravodajů. Já si tady vzpomínám na jiné další velké téma, které komise zpracovávala celá léta a na počátku minulého volebního období to také ještě nebylo zpracováno a tady hrozí, že to půjde stejnou cestou, když já si to tady nepřiju. Děkuji vám. Děkuji, tím končím schůzi. Další zasedání 10. listopadu. Děkuji tlumočníkům.